hyvää huomenta istunto on avattu ja toivottavasti. dobrý den dámy a pánové zahajuji dnešní jednání a doufám že budete mít opravdu příjemný den. Dneska máme na programu zprávu Hautala,